některých eh, konkrétních zpráv, eh, v důsledku čeho eh, je považujeme za přijaté. A nyní je to další rozprava, která se týká nástroje pro propojení Evropy po roce 2020 a za komise vystoupí paní komisařka Bulc. Dear President, honorable members, Vážený pane předsedající, vážení poslanci, děkuji vám za příležitost vyměnit si s vámi názory o, o, o v očekáváních Evropského parlamentu eh, ohledně eh, nástroje Connecting Europe po roce 2020. Komise eh, počítá, že návrh o nové nařízení CEF přijme 6. června. Balíček víceletého finančního rámce přijatý 2. května už poskytuje určité eh, eh, základní náznaky ohledně priorit a nastavení eh, nástroje Connecting Europe. Všichni víme, jak je třeba budou investovat do dopravní infrastruktury v Evropě. Na období 2021 až 2027 se zdá, že jenom to základní, ta základní síť Core si vyžádá 350 miliard eur investic. Kromě toho musíme ještě mnohem intenzivně efektivněji eh, řešit výzvu o dekarbonizace a digitalizace eh, v dopravního sektoru. Přezraniční eh, rozměr zůstává základem přidané evropské hodnoty, ale efektivní a vzájemná, vzájemně propojená mobilita musí být také chytrá, udržitelná, inkluzivní, bezpečná a zabezpečena i zvnějšku a proto navrhuji modernizovat eh, ten nástroj Connecting Europe. Eh, CEF je jeden eh, z mála programů, u kterého komise navrhla zásadní navýšení rozpočtu. Ten navrhovaný rozpočet činí 42,3 miliard eur a z toho 30,6 milionů eur bude věnováno právě dopravě. Ten náš návrh je zachovat stávající eh, úroveň rozpočtovou. U obecné obálky eh, eh, a u speciální obálky na 12,8 a 11,7 miliardy Kromě toho navrhujeme 6,5 miliardy eur na dopravní infrastrukturu dvojího užití, to znamená civilního i vojenského. Ještě bych eh, ráda odkázala na šest bodů, eh, které jsou obsažené v eh, návrhu usnesení parlamentu, které považuji za mimořádně důležité. Za prvé k prioritám. Prvně souhlasím, že je důležité dosáhnout správné rovnováhy mezi rozvojem nové infrastruktury a modernizací stávající infrastruktury. Na jednu eh, stranu souhlasím eh, s tím, že je třeba se eh, zaměřovat na rozvoj sítě, zejména pokud jde o zaplňování těch chybějících vazeb ve stávající železniční síti. Tady je třeba kontinuity tak, abychom podpořili ty eh, programy stávajícího, eh, stávající fáze. Ovšem mnohem silnější důraz je třeba klást na modernizaci stávající infrastruktury. Teď musíme udržovat, eh, tedy zachovat ty snahy, pokud je o RTMS a CZAR, abychom dokončili nasazení ale digitalizaci je třeba podporovat také nadále. Chceme, aby eh, byl podpořen eh, přechod eh, k autonomní v automatizované mobilitě a také mobilní integraci a mobilní služby. Chceme, aby naše síť byla bezpečnější, více odolnější vůči klimatickým změnám a přírodním katastrofám. Eh, u těchto témat eh, to zeměpisné eh, rozlišení mezi komplexní sítí a základní sítí není vždycky relevantní. Proto plánujeme, že navrhneme komplexní síť tam, kde to je relevantní, ale toho musíme dosáhnout jedině díky týmovému úsilí. A tím se dostávám ke druhé věci, a sice synergie mezi dopravou, energetikou a v digitalizací. Pokud je například o automatizovanou mobilitu, tak tam eh, eh, otevřeme možnosti pro takové eh, synergie, protože poskytneme rámec, který bude tak otevřený, jak to jenom bude možné pro synergie, tak abychom vytvořili v konkrétní prioritní oblasti a ty byly dostatečně prioritizovány. Za třetí jsem chtěla hovořit o kohezní obálce. Na základě pozitivních zkušeností komise navrhla převést 1,2 miliard eh, eur do CEFu na implementaci eh, pod, přímém, eh, pod, přímým, pod přímou zprávou podle pravidel CEFu. Samozřejmě budou se uplatňovat pravidla o spolufinancování na regionální úrovni, ale zvažujeme vyšší úroveň u přeshraničních vazeb. Za čtvrté, ráda bych stručně zmínila Invest EU a takzvaný blending. Abychom racionalizovali eh, ty nástroje, ta komise navrhla, že spojí eh, většinu eh, stávajících finančních instrumentů do jedné konkrétní investice, a sice Invest EU. Eh, bude mít konkrétní eh, prostor pro infrastrukturu a také to doplní CEF, eh, který už naopak nebude mít konkrétní finanční nástroje. Pokud jde o tzv. blending, tak tam bychom měli zachovat možnost spojení grantů CEFu s EU Investem a také s nefinančními instrumenty, například z národních podpůrných a nekomerčních bank. Čtvrtý návrh se týká vojenské mobility. E, to je nový rozměr CEFu. Je to důležitý, e, důležitá součást nové iniciativy navrhované v oblasti obrany. Navrhovaný rozpočet 6,5 miliard eur e, bude implementován CEFem na podporu infrastruktury civilní dopravy, tak aby se doplnily vojenské požadavky mobility. To znamená, že Investice do vojenské mobility budou také muset plně eh, sloužit mobilitě civilní. A potom eh, za šesté energetika. Klimatické závazky EU si vyžadují bezprecedentní investice do energetické infrastruktury, eh, která bude umožňovat odstraňování uhlíku z našich energetických systémů. V elektrorozvodné sítě budou muset být zásadně posíleny, budou ještě více digitalizovány tak, aby eh, umožnili eh, chytré, eh, chytrou zprávu poptávky. Některé plynárenské sítě budou moci být transformovány na přepravu syntetického plynu. A proto cíl na veřejná finanční podpora bude nezbytná k zajištění těch nezbytných investic. To bude potenciálně důležité tam, kde v, v, se investice do infrastruktury eh, spojují eh, s, eh, s externalitami, jako jsou inovace. Tady má v obrovskou roli. Ambiciozní finanční obálka je tedy třeba stejně tak jako ta podpora synergií, o které už jsem hovořila. Tam, kde doprava, energetika nebo digitální sektor mohou se navzájem podpořit. CEF také bude eh, podporovat eh, ještě další dokončené investice k zajištění energetické bezpečnosti. Takže eh, máme před sebou ambiciozní, ale realistickou budoucnost CEFu a já doufám, že mohu spoléhat na vaši podporu, podporu Evropského parlamentu, tak abychom se dostali vpřed. Děkuji vám. Děkujeme, vážená paní komisařko. A nyní to budou vystoupení za politické frakce, nejprve za EPP, pan Marinesku, 1,5 minuty, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Rád bych poděkoval za veškeré informace k tomuto tématu je jasné, že v oblasti dopravy, energie, telekomunikační infrastruktury, toto všechno představuje základ ekonomického rozvoje. Nástroj CEF je právě součástí tohoto mm, našeho úsilí a oceňuje to jak komise, tak i členské státy. Tento projekt je považován za úspěšný projekt. Došlo k zásadním investicím do letiš, železnic a právě proto mě překvapuje ta částka, která je vyčleněna pro CEF po roce 2021. Přesto, že zde panuje ještě pořád určitý zmatek a nejistota ohledně čísel, jež byla prezentována rozdíl mezi konstantními cenami, stávajícími cenami a to, že zde propojujeme různé infrastruktury s finančními nástroji a tak dále. A právě proto doufám, že to nařízení objasní celou trochu zmatenou situaci. 50 miliard eur navrhla komise v roce 2011. Částka, kterou navrhujeme nyní, je nižší než tato částka z roku 2011 a částka ze stávajícího finančního cvičení. Především pro oblast dopravy u energetiky došlo k určitému zlepšení Mm, u telekomunikací rovněž, ale ne v oblasti dopravy. Vy jste se zmínil o tom, že budete prezentovat tento návrh 6.7., proto doufám, že tato čísla změníte a zlepší se podpora právě pro tuto oblast dopravy. Děkujeme a nyní to bude paní Ayala Sanders za socialisty a demokraty. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ano, v tomto období by se nám mnohým asi více líbilo kráčet společně kupředu, než jak říkal pan Marinesku osamoceně. My socialisté spíše vyzýváme proto, aby celý parlament měl konečně jasný postoj, kterým posílí a obhájí více tento nástroj CEF pro budoucích deset let. Myslím, že je to úspěšný nástroj, máme důkazy z posledních let. Nyní vnímáme, že jsou tu nedostatečné investice do nezbytných infrastruktur. Právě ta přidaná hodnota, kterou vytvořil, to byla velká pomoc a také eh, si myslím, že vzhledem k tomu budoucímu desetiletému období musíme být realisté a vnímáme, že jsou tu škrty o nějakých 12-13%, takže ta bitva je jasná. Přejeme si tato procenta znovu na stoli. Dáve potřebujeme nezbytné synergie mezi oblastí dopravy a energetiky, tedy ty čisté automobily, které již opouštějí továrny a lidé jak si nevědí, jakým způsobem toto uh, řídit. A dále potřebujeme také eh, implementaci národních programů, protože ty zatím neodpovídají těm opravdovým evropským závazkům. Toto jsou ty palčivé body. Děkuji a nyní má za skupinu EKR slovo pan Zlotovský na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, jsem skutečně nesmírně rád, že tento nástroj CEF považujete za zásadní. Je to věc, která slouží integraci a zároveň modernizaci infrastruktury v Evropské unii. Pokud jde o budoucnost po roce 2020, to je otázka, která se týká i transevropských sítí a jednotlivých regionálních projektů. Klíčovým prvkem je i, jsou i evropské dálnice, které e, zatím ještě nebyly dokončeny. Jenom, že je důležité financování v rámci budoucího finančního rámce, ale zároveň zvýšit e, e, náklady na investice, především pokud jde o veřejnou dopravu. Samozřejmě, že zároveň je důležitá otázka nízkoemisního dopravu, dále automobily bez řidičů a různé další věci, které se týkají balíčku mobility. Connecting Europe Facility, tento nástroj je důležitý v celé infrastruktuře, která by mohla být ohrožena zásadními škrty v, v politice soudržnosti. Tento nástroj nemůže být obětí takové politiky škrtu. To znamená, jinými slovy, paní komisařko, více financí potřebujeme. Děkuji. A nyní má slovo pan místopředseda Telista, Telička za eh, skupinu ALDE. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já se těším na zítřejší vyjednání společného návrhu usnesení. Díky našim kolegům tu máme kvalitní dokument a doufám, že komise jej bude brát vážně. Doufám, že vy osobně podpoříte toto úsilí, protože tam budou opravdu velké výzvy, možná i negativní signály. Někdo už to zmínil. Ano, CEF je úspěšná záležitost, nicméně, když se podíváme na rozdělování pros, prostředků, pro budoucí období máme tu 12-13% škrty a to je něco, co opravdu tato sněmovna nechápe. Co se týče otázky zhodnocení, tady si myslím, že bychom také prostřednictvím koordinace měli hodnotit opravdový pokrok, abychom mohli prokázat veřejnosti, občanům, že to není o tom, kolik bylo přiděleno prostředků, ale jaké jsou opravdové výsledky. Tři uh, připomínky. Jedna propojení s horizontem 2020 a příslušné zacílení. Za druhé, ano, souhlasíme s tímto blendingem, bylo to úspěšné, uvítáme tady veřejné prostředky a za třetí musíme pochopit to, že tedy tady jde o všechno, buď to využijeme, nebo o hodně přijdeme. Jenom toto je cesta k tomu, jak být úspěšní. Děkuji, kolego. Nyní za skupinu GUE NGL pan poslanec Silikiotis. Máte slovo na jednu minutu, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Program k propojení Evropy eh, je eh, velice důležitý eh, také eh, k propojení eh, energetických sítí. Musíme konečně skoncovat se škrty a dát nezbytné prostředky do investičních fondů, protože tady mm, se dávají peníze opravdu na nezbytné věci. Tento program musí být implementován, ale ne k eh, silnější militarizaci Evropy eh, eh, k takzvaným zlepšováním vojenské mobility, o které tady hovoří Evropská komise. Musí to být užitečné pro společnost i regionální soudržnost. Tam je třeba podpořit regiony, také vytváření nových pracovních míst a ekologické aspekty je eh, důležité, aby se podporovaly takové eh, stavby k eh, překonání i izolace některých oblastí v jednotlivých zemích. Pan van Nistelrooy, pane předsedo, já vám mnohokrát děkuji. Dnes večer tady hovoříme o velice užitečném programu, takzvaném programu CEF Nejde jenom o dopravu, ale také o energetiku a telekomunikace. A já si myslím, že v minulých obdobích se ukázalo, že se jedná o jeden z nejlepších investičních programů v Evropské unii. Tady totiž nejde o dotace, nebo o nějaké e, redistribuce, ale o čisté investice e, e, do budoucnosti Evropské unie. A dnešní debata má přesvědčit paní komisařku k tomu, aby zachovala program a, jak říká kolega Marinesku, co nejvíce eh, rozšířila. Tohle opravdu eh, stojí eh, za toto úsilí, abychom se tedy věnovali této debatě ještě takhle pozdě dnes večer. Jedná se o budoucnost Evropy. Děkuji. A teď pan Demonte na minutu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, co se týče prostředků, které směřují do nástroje Connecting Europe, tak toto nemůžeme dlouhodobě provádět stejným způsobem. Co se týče strukturálních prostředků, tak eh, ty je zapotřebí uvolňovat předběžně a je třeba zajistit eh, nezbytné plánování. Myslím si, že dotování tohoto nástroje je zapotřebí obnovit a navíc implementovat tak, abychom mohli dokončit eh, projekty z klíčové sítě T. Je třeba také zvrátit tu situaci po těch škrtech, které tu byly z důvodu financování EFSI. Sjednocení Evropy má probíhat i fyzicky a tady si myslím, že nyní je zapotřebí mít takové sítě, které povedou k rozvoji, k růstu, k územní kohezi, ve vzdálených oblastech a Evropa si musí zachovat kontrolu nejen nad těmi koridory, ale nad celou touto logistickou sítí. Děkuji a nyní má slovo pan poslanec Salini na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Příjemný večer, paní komisařko. Usnesení, které navrhl kolega Mariasku ohledně nástroje CEF, je opravdu zaměřené na to, aby se zrealizovaly absolutní priority Evropy a tím je zajištění konektivity a inovací. CEF za těch sedm let přinesl určité garance nad rámec toho obrovského seskupení zdrojů a zajištění prostředků i z nezávislých zdrojů a zároveň zajišťoval prostor, který potřebujeme v rámci digitalizace a dekarbonizace. To znamená komplexní a kvalitní plán. Není možné seškrtávat tyto zdroje prostředků. A já bych sem chtěl připojit ještě jeden dodatek. Nejde tu o kvantitu zdrojů, ale o typologie struktury a mechanismu, protože i toto je vhodné zachovat, tedy i finance, například z nějakého nepoužitého fondu. Myslíme si, že tomuto všemu bychom měli věnovat pozornost. Děkuji a nyní zahajujeme postup Catch the Eye. Máme tu pět žádostí o slovo. A v první řadě má slovo pan poslanec Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dopravní infrastruktury jsou zásadní pro akce Evropské unie a navíc ty nejviditelnější. Connecting Europe má přidanou evropskou hodnotu. Investice do infrastruktur zlepšují konkurenceschopnost, navyšují kohezi, a umožňují přístup k vnitřnímu trhu i pro ty nejvzdálenější oblasti. Jsou motorem růstu a proto Connecting Europe se musí posílit v oblasti dopravy, aby se dokončila ta hlavní síť do roku 2030. Já bych chtěl zejména zdůraznit tu potřebu propojení regionu a přístavu na březích Atlantiku v Evropě. Proto potřebujeme zapojit nové trasy v rámci Connecting Europe. Paní komisařko, tady apeluji na tu revizi tohoto nástroje, kterou nyní provádíte, právě zahrnula i tu možnost dokončení těch atlantických propojení. Nyní se tomu věnuje i e, španělská vláda na um, Pyrenejském polostrově. A na závěr ohledně financování doufáme, že bude dostatečné, aby opravdu vyhovělo všem těmto iniciativám. Děkuji vám. A nyní má slovo pan poslanec Marias. Děkuji, eh, pane předsedo. Nástroj Connecting Europe v roce 2020, to je něco nesmírně důležitého, ale potřebujeme na to peníze a právě eh, proto nesmí být ty prostředky zeškrtány. Eh, prostředky, eh, které, eh, eh, kde, kde je třeba podporovat inovace. Zároveň musíme regiony, které jsou odlehlé, zohledňovat mimořádně. To platí zejména pro Řecko, ale i ještě více pro ostrovy. Ostrovy v Egejském moři, které jsou vyloženě odříznuté. Tady potřebujeme příslušnou úpravu pro ty dopravní záležitosti, dostatečné prostředky a opatření pro tu dynamiku v oblasti eh, dopravy. A, kromě toho, samozřejmě souhlasím s tím, že tu příslušnou eh, infrastrukturu je třeba modernizovat. Děkuji teď pan Benito Ziloaga. Bueno. Děkuji. Mohli bychom tento fond eh, nazvat Fondem pro zbytečné vnucené infrastruktury a vysvětlím proč. Za poslední čtyři roky tento fond vyčlenil miliardu 200 milionů eur na infrastruktury s fosilními palivy. Navíc největší část investic se zacílí na propojení eh, elektrického systému mezi Španělskem a Francií v Biskajském zálivu a toto propojení již obdrželo 578 8 milionů eur, ale navíc je tu 6800 námitek občanských združení. V obcích Gatika a v Biskajské oblasti se združují asociace a nezby, nechybí jim argumenty. Toto propojení je vysoce rizikové, co se týče nákladu, protože nakonec to zaplatí daňoví poplatníci. I samotní regulátoři poukazují, že to bude nárůst sazeb o 3,5%. Toto propojení také vůbec nevede k obnovitelným zdrojům jenom energie. Například propojení s Katalánskem povede k navýšení o šest dalších restrikcí pro eolické parky. Takže prosím, pokud chcete podpořit obnovitelné zdroje, tak skoncujte s uhlím a s jadernou energií. Děkuji a nyní pan poslanec Novakov. Thank you very much, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že nepotřebujeme žádný další rozpočet dělat reklamu EU. Já si myslím, že stačí, když budeme hovořit o výsledcích nástroje CEF. Protože na našich silnicích je trošku více politiky než samotného asfaltu, mám trošku pocit. A všichni souhlasíme s tím, že samozřejmě nehody na silnicích, to je obrovský problém, ovšem eh, nejlepší věcí, jak překonat tyto problém, je právě využití nástroje CEF, že bychom měli doplnit eh, projekty TNT, eh, že potřebujeme půl miliardy a mm, v této oblasti, ale zároveň nemáme dostatek prostředků ani na nástroj CEF. Měli bychom si opravdu vyhrnout do rukávy. Došlo k určitému pokroku v rámci tohoto nástroje? Ano, to je pravda ale měli bychom přijít s dalšími nástroji, které pomůžou členským státům a zároveň na ně přitlačí, aby došlo k dokončení projektu TNT co nejdříve. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Lopez. Děkuji, pane předsedo. Komise pokračuje ve své strategii přednést nějakou zlatou pilulku, která má vše vyřešit. Vaše kroky, jak si nedoprovázejí váš politický diskurs, podpora transevropským sítím, to bylo vlastně to, že se kanalizovaly veřejné prostředky do soukromých firem Politické strategie vedly k privatizaci eh, veřejné nabídky služeb, zhoršení infrastruktur, navýšení cen poskytovaných služeb veřejnostem, zhoršení pracovních podmínek. Vy tu hovoříte, paní komisařko, o finančním balíčku, které povede k rozvoji sektoru, jenže to jsou špatné sliby. My víme, jakou rozpočtovou šarádu tady vy hrajete, zejména ve věci koheze. My víme, že toto nebylo nebyl nikdy opravdový záměr Evropské unie. My potřebujeme opravdové prostředky pro kohezi, které by umožnily zemím, jako je Portugalsko, velké prostředky pro rozvoj eh, této země, pro podporu populace a celkově rozvoj ekonomiky. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní komisařka Bulc. Prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, děkuji vám za tuto rozpravu, jež prokázala pozitivní aspekty stávajícího nástroje CEF a zároveň snahu posílit tento nástroj po roce 2020 v rámci rozpočtu i priorit. Období po roce 2020 bude zásadním pro zajištění úspěšného plnění TNT sítí, které jsou součástí tohoto projektu a které jsme si stanovili až do roku 2030. CEF 2.0 by měl právě přispět k dosažení stanovených cílů. Poznamenala jsem si vaše zájmy v oblasti synergií, v oblasti priorit a podpory infrastrukturních projektů. Jestli dovolíte, aspoň několika z vašich poznámek. Nejprve rozpočet. MMF návrh zahrnuje ambiciózní eh, rozpočet pro budoucí nástrojce. Je to jeden z mála programů, kde došlo k posílení rozpočtu. 30,6 miliard pro leta 2021 až 2027, což je asi o 20 více než ve stávajícím období 2014-2020. Nejenom, že víceletý finanční rámec udržel stávající prvky v rámci kohezní obálky, ale zároveň byl tento nástroj posílen novým pilířem vojenské mobility. V obtížném období Brexitu je toto podle mě úžasný výsledek. To znamená, že nástroj SEF byl uznán komisí jakožto účinný nástroj, který skutečně přichází s přidanou hodnotou k evropskému jednotnému trhu. Ráda bych opětovně zúraznila to, že veškeré prostředky na vojenskou mobilitu v oblasti duálního využití eh, se týká především civilní infrastruktury pro civilní účely, ale posiluje to zároveň i vojenskou mobilitu. Synergie mezi energetikou, digitálním sektorem, dopravou. To bude implementováno prostřednictvím společného pracovního programu, společně financovaného, s možností vysokého stupně spolufinancování v jednotlivých sektorech. Samozřejmě, že zatím ještě musíme definovat jasná kritéria, na základě kterých dojde k požadovaným synergiím. Ještě jednou bych ráda zdůraznila to, že ten princip use it or lose it bude součástí nástroje C. Toto byl jeden ze zásadních principů, který umožnil vysoké plnění. Již v prvních třech letech jsme dosáhli plnění eh, nad 90 Možná poslední poznámka ohledně prioritních projektů ze strany Eh, váženého pana poslance. Mnoho členských států navrhuje nové části, nové sekce, my nemůžeme pokrýt úplně všechno, ale mnoho vezmeme v potaz samozřejmě ty, které jsou eh, v souladu s přílohou tohoto nařízení. Takže na závěr dovolte, abych vám ještě jednou poděkovala za příležitost přednést tu původní strukturu našeho návrhu, které, který předložíme v prvním červnovém týdnu. Zároveň bych vám ráda poděkovala za podporu. Těším se na to, že tato podpora bude pokračovat a že i naše diskuze v následujících měsících v úzké spolupráci s mými kolegy v oblasti energetiky a digitálního sektoru bude pokračovat, tak abychom dosáhli rychlého pokroku v tomto velice důležitém tématu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, vážená paní komisářko. Tím se do.